Um, uh, Já bych eh, rád z, eh, eh, zahájil tuto schůzi. Jsem Katrin Styler, naše předsedkyně Vicky Ford je momentálně na jiné schůzi, ale brzy se pro nás, tedy k nám vrátí. A než začneme, Chtěla bych mm, uvítala naše návštěvníky z Bad Friedrichshain, eh, které, eh, kteří přišli navštívit paní Gepardovou. Vítám vás mm, na našem výboru. Jsme rádi, že jste mezi námi a doufáme, že se vám to bude líbit. První bod na programu je prezentace o využívání eh, aplikace e-meeting pro eh, poslance. Eh, máme zde kolegy z DGI Tech. Je to mm, důležitý elektronický nástroj pro nás a jelikož jsme zodpovědní za digitální agendu, je dobře, že je to právě v našem výboru. No a já přímo předávám slovo. Děkuji, paní předsedající, a e, děkuji, že jste nám dali e, příležitost prezentovat e, i meeting ve výboru IMCO. Pokud jste zde byli loni, měli jste možnost zúčastnit se setkání, které se týkalo pilotního provozu, poslušebního provozu. No a teď mm, vlastně eh, jdeme do ostrého provozu, je to pro poslance a zaměstnance. E-meeting je naše proprietární aplikace, která má poskytovat eh, elektronické dokumenty ke schůzím. A mm, ta myšlenka byla, že by to mělo vypadat jako stránka na papíře, nicméně e, s dodatečnými funkcemi. Pro vás by to měl být pracovní nástroj, snadno dostupný, snadno použitelný a dostupný odkudkoliv, kdykoliv na libovolném zařízení, počítači, tabletu i na smartphonu. Samozřejmě, že eh, obrazovka či displej smartphonu není úplně ideální na práci s dokumenty, nicméně zkusit to můžete. E-meeting zpřístupňuje dokumenty z probíhající schůze, ale také dokumenty ze schůzí předchozích, čili můžete takto cestovat na zpátek v čase. Máte k dispozici dokumenty ze všech výborů a ve všech jazycích. S pomocí anotačního nástroje si můžete dělat poznámky, ukládat si je, ukládat celý takto anotovaný dokument ve svém počítači a také sdílet tento dokument, dokument s kolegy, s asistenty a podobně. E-meeting eh, má mnoho možností, ale nejlepší, jak se to naučit, je zkoušet to. A proto eh, my jsme vám tedy vyskytli, eh, tedy vytiskli tuto stránku, tam máte adresu a link a jak se přistupuje a také další užitečné informace. Také je tam e-mailová adresa k nám, naše e-mailová adresa, kam můžete zasílat komentáře a dotazy. No a já vám teď v praxi předvedu, jak to funguje a co to nabízí. A pan potom kolega eh, vám to krátce demonstruje. Děkuji vám, dobré ráno. Aplikace e-meeting je de facto webová aplikace. To znamená, že si nemusíte nic instalovat pro to, abyste se k ní dostali. Eh, dostanete se k této aplikaci eh, tudy. Toto je webová stránka. Čili máte tam eh, oficiální web stranu Evropského parlamentu lomítko e-meeting. No a já vám to teď eh, předvedu přímo. A můžete eh, to dělat se mnou. Takže já tady naťukám tu adresu. Official website europarl.europe čili oficiální stránka Europa, Europa EU a zatím lomítko i meeting jako jedno slovo. Je to interní aplikace a to znamená, že se na ní dostanou pouze ti, kdo mají eh, svůj přístup, eh, tedy vlastním jménem a heslem. Já tady teď zadám své, vy si můžete také použít svoje. Once I get inside, No a jakmile se dostanu dovnitř, a já to dělám na iPadu, jak jste si asi všimli, ale může to být na libovolném jiném tabletu, tak objeví se nám úvodní stránka, čili přes Wi-Fi nebo přes mobilní data se tam dostanete, čili toto je úvodní stránka, kde si musíte uvést tři eh, eh, kroky. Volba jazyka, výboru a schůze. Tak a já ťuknu na start, no a vlevo nahoře si můžete vybrat jazyk. A aplikace je k dispozici ve všech jazycích Evropské unie a já tady vyberu například angličtinu. Tak a další je výběr výboru, takže můžete si vybrat každý z výboru parlamentu. Já se podívám na IMKO, když jsme na IMKO. A systém v reálném čase zobrazí všechny informace týkající se IMKA pro běžný měsíc září. A samozřejmě já to můžu použít na libovolnou schůzi a uvidíte, co všechno se tady dá, nebo kam všude se dostaneme. Takže máme září a já, já použiji tady zasedání 25. Dneska nám to běhá poněkud pomalu, omlouvám se. Tak, Tady už jsme tam a vpravo máme agendu schůze. Eh, dříve se to tisklo pro každou schůzi a eh, spotřebovali jsme zhruba 30 milionů stránek papíru ročně, proto tady to nahrazujeme toto aplikací. Čili pro kterékoliv zasedání z levého sloupce máte v pravém sloupci eh, program schůze. No, Vpravo nahoře eh, si můžete přepínat eh, zobrazení. pak i komity k tomu se dostaneme, feedback to je na vaše otázky a potom help to je samozřejmě pomoc a nápověda. Eh, appendix, to, co je tam shadow, tedy třetí řádek, tak Může se stát, že kolegové budou chtít se všemi sdílet nějaký dokument, který si přinesli, takže je možné tímto způsobem pomocí toho appendix rozeslat kolegům push eh, způsobem eh, to, co jim rozeslat chcete, tedy ten dokument. Teď tady máme ještě další konfiguraci a sice můžete eh, sdílet eh, položku na programu, bod na programu. Takže například já jsem tady zvolil jeden, eh, jednu položku a objeví se tam link a opět můžete hm, zadat adresu toho, komu to chcete poslat e-mailem. Teď se vrátíme zpátky a teď tady máte na pravé straně pluska u jednotlivých bodů a když to eh, rozevřete, tak vidíte, co všechno se pod tím skrývá. Když se podívám třeba na eh, dnešní schůzi, tak tady uvidíte všechny dokumenty, které se týkají dnešního dne. Eh, tady máme poslance s fotkama, kteří budou hovořit a tak dále. U každého dokumentu eh, máte k dispozici volbu ze všech eh, přeložených dokumentů. Takže třeba tady mám pozměňovací návrhy a hned si otevřu dokument. A toto je poslední dostupná verze dokumentu. Samozřejmě eh, si v tom mohu číst celkem snadno, nebo mohu si ho otevřít interaktivně eh, v nějaké aplikaci, která je veřejně dostupná. Já, já tady mám PDF Reader. A tady si můžu dělat anotace, můžu si zvýrazňovat nebo podtrhávat text, škrtat dokonce a mohu si sem dávat poznámky. Ano, moje poznámka. No a jakmile mám ty úpravy za sebou, mohu okamžitě sdílet takto upravený dokument, zaslat to eh, kolegovi, asistentovi a opět eh, je, eh, stane se přílohou k e-mailu a e, Přitom zůstává to pouze na mém tabletu, neposílá se to nikam, s nikým se to nezdílí, leda byste to poslali e-mailem. Čili to je, tak to funguje tady s tím i meetingem. To si můžete používat před schůzí, po schůzí, všechny tyto informace máte neustále k dispozici. A teď vám ukážu ještě další zajímavou aplikaci e-committee. My máme eh, svým způsobem internetové řešení pro každý výbor eh, obsahující informace, které se týkají právě eh, toho výboru. Takže já se podívám tedy na výbor IMCO, samozřejmě odsud se dostanete také z tohoto rozhraní na kterýkoliv jiný výbor. E-committee Eh, má bohatší obsah, je tam eh, řada dalších informací, návrhy stanovisek, návrhy zpráv, cokoliv, co i komity chce sdílet se svými členy a asistenty. To všechno je tady. Eh, proč to tak je? De facto už nemusíte žádat výbor o informace, ale prostě si je najdete na této stránce. Je tady spousta různých dokumentů, eh, které se týkají vlastně celé práce výboru, ne jenom konkrétní schůze. Takže tady jsme v části návrhy zpráv. A zde se nacházejí třeba dokumenty národních parlamentů, prostě všechno možné se tam dá vložit. Takže e-meeting, e-committee, tolik velmi stručná prezentace a popis. A samozřejmě bude-li to přání, bude-li poptávka, eh, rádi uspořádáme jakékoliv další školení či informační sesi. just ask a quick question about... Eh, já mám eh, stručnou otázku k těm aplikacím. Eh, pokud chcete něco sdílet, tedy ne věci, které jsou interní, třeba na sociálních médiích, pomůže nám to, můžeme to dělat pomocí tady této aplikace, hmm v nějakém eh, třeba zkráceném formátu nebo tak. Nebo není to nástroj vhodný pro sociální média a počítá se, že by do budoucna nějaký byl. No, ta aplikace je interní. Takže eh, všechny informace, které jsou na e-meeting, eh, se nějakým způsobem Eh, publikují na Europarl, Čili eh, to se týká eh, pouze vnitřních, tedy, pardon, to se týká pouze těch informací, které jsou víceméně veřejné, ale můžeme uvažovat taky prostě o informacích, které budou pouze interního charakteru. Are there any other questions? Další otázky? Sorry, Robert. No, c'est pas une question, c'est juste pour... Já to není otázka, jenom jsem chtěla říci, že jsem to spolu s vámi prováděl na eh, svém zařízení. Nevím, jestli to kolegové také zkoušeli, u mě to funguje. Eh, doma to eh, ne, nefungovalo, jak jsem také slyšela, ale tady teď to fungovalo. Anna Marie. Thank you very much. This looks great. Děkuji, vypadá to výborně. Máme ještě další otázku ke včerejšímu eh, dokumentu, ta Cost of Non-Europe, kdybych eh, to chtěla také přát kolegům, protože to není pro mě jako další dokument, ale je to stávající dokument, jak to můžu udělat? In fact, if, if, uh... Jsou tu dvě možnosti. Buď pošlete ten link na e-meeting, pokud ten člověk má přístup do e-meeting, takže potom uvidí například tento náhled na pořad jednání a uvidí i ten bod, anebo když chcete mít přístup k těmto dokumentům, ke kterémukoliv z nich, například k maďarské verzi tohoto dokumentu, máte ho tu místně, můžete ho otevřít ho v jiné aplikaci a pak eh, ho můžete takto předat někomu dalšímu. jakákoliv externí aplikace potom umožní ono sdílení. Můžu vám to ukázat, jestli chcete. Okay, any other questions? Apologies for myself for já se omlouvám, že jsem tu eh, nebyla. Setkávala jsem se eh, s kandidáty Eh, na komisaře, kteří chtěli zlepšit eh, kontakty s naším výborem, což samozřejmě podporuji od prvopočátku. Takže jsem se setkávala s kandidáty eh, dnes ráno i vaším jménem a děkuji vám. A za minutu začneme hlasovat. the embarrassment when the chairman really... Když si eh, předsedkyně zapomene svou vlastní hlasovací kartičku, tak je to tak trochu trapné. Ale máte prosím vás všichni hlasovací kartičky? Můžeme tedy začít hlasovat. Nejdříve budeme hlasovat o schválení kalendáře na rok 2015 u schůzí výboru IMCO. Snažíme se rozdělit eh, naše zasedání mezi pondělí, tedy středu, čtvrtek, tak eh, abychom nějakým způsobem mohli správně zpravovat eh, náklady také na naše vynikající tlumočníky. Bohužel to ale znamená, že nás čeká hodně zasedání ve čtvrtek odpoledne. Pokud je nebudeme potřebovat, tak je budeme rušit ale potřebujeme nejdříve teď dát na program, abychom mohli e, zabukovat e, zasedací sál. A pokud tato zasedání nebudeme potřeba ve čtvrtek odpoledne, tak je budeme rušit, abyste se mohli e, vrátit do svých členských států ve čtvrtek. Chtěla bych tedy vybídnout nyní náš výbor, aby schválil, hlasoval o tomto kalendáři. Někdo proti? Děkuji. Das, další hlasování je o e, zařízení e-call ve vozidlech a o mandátu do vyjednávání v trialogu. Chce promluvit paní zpravodajka? Eh, ano, paní předsedající, děkuji. Eh, pro nás je mandát eh, jasný, je to vlastně hlasování pléna v prvním čtení 26. února. My jsme měli schůzku stínových zpravodajů, na které jsme doporučili tento mandát, včetně vyjednávacího týmu, takže já doporučuji tento mandát schválit a samozřejmě v v tom případě, že bude schválen, se budu těšit na spolupráci a doufám, eh, že se dobereme z dárného konce. Děkuji. Pokud někdo si nepřeje eh, promluvit, můžeme hlasovat. Budeme hlasovat elektronicky. Můžeme uzavřít hlasování. Je to 31 pro, 2 proti, 3 se zdrželi. Now we move on. Další bod na programu hlasování je zpráva pana Koferátyho, Evropský semestr pro eh, ekonomickou koordinaci politik, implementace priorit roku 2014. Odstavec 1 pozměňovací návrh číslo 2 a ten nemusíme hlasovat. Dobře, takže kde pro, proti, od, nepřijat eh, tři. Tři odpadá. Omlouvá se paní předsedkyni. Pozněvací návrh číslo tři. Kdo je pro? Proti? Budeme to kontrolovat elektronicky. zamítnout. Když jsou čísla stejná, tak eh, odpadají. Číslo čtyři, kdo je pro? Proti? Přijat. Pozměňovací návrh pět. kdo je pro? Proti? Přijat. Šest. pro? Proti? Přijat. Číslo tři. máme tu ústní pozměňovací návrh. Je tu kompromisní pozměňovací návrh. Máme k němu ústní pozměňovací návrh. Ano, to je na základě včerejší eh, diskuze. Eh, já bych chtěla navrhnout vyjasnit, co znamená strukturální reformy tím, že se tam dodá strukturální reformy trhu například v souvislosti se službami je to důležité. Je někdo proti tomuto ústnímu pozměňovací návrhu? Ano, je tu opozice, dva hlasy proti. Takže nebudeme hlasovat o ústním pozměňovacím návrhu, budeme hlasovat o kompromisním návrhu číslo jedna. Kdo je pro? Kdo je proti? Je přijat. Další pozměňovací návrh je 14 a ten je stažen. 15 je vynikající. Kdo je pro? Kdo je proti? Odpadá. 16. Kdo je pro? Proti. Je také zamítnut 17. Kdo je pro? Proti. Přijat. 18. Kdo je pro? Proti. Přijat. 19. Kdo je pro? proti, přijat. 20, kdo je pro, proti, přijat. 21 pro, proti, přijat. 22 je kompatibilní A kdo je pro? Proti. Zamítnut 23 pro. Proti. Přijat. 24 pro proti, přijat. 25 pro, proti, přijat. Kompromisní návrh číslo 2 má tři části. Nejdříve o první části, kdo je pro, kdo je proti, přijat. Druhá část, kdo je pro, proti, přijata. Třetí část, kdo je pro, proti, přijata. A nyní pozměňovací návrh číslo 35 na straně číslo 5 mého hlasovacího seznamu. Kdo je pro 35? Proti? Přijata. 36 pro? Proti? Zkontrolujeme elektronicky číslo 36. a je přijat. 37. Pro, proti. Zkontrolujeme elektronicky pozměňovací návrh 37. Zamítnout. 38 pro, proti. Zamítnout 39 pro, proti, zamítnout 40 pro, proti, přijat. 41 má dvě části. Pro první část pro, proti, přijata. Druhá část, kdo je pro? Proti. Přijata. 42 pro. Kompromis, mě přijat. Kompromisní návrh 3, kdo je pro? Proti. Je přijat. 48. Kdo je pro? Proti. Zkontrolujeme 48 elektronicky. Zamítnut. 49, kdo je pro? Proti. Přijat. 50, kdo je pro? Proti. Přijat. Kompromisní návrh 4. Pro. Proti. Přijat. 57. Kdo je pro? Proti. Zkontrolujeme elektronicky pozměňovací návrh 57. Zamítnout. 58 pro, proti, přijat. Úvodní ustanovení, pozměňovací návrh číslo 1. Kdo proti? No, zkontrolujeme ji elektronicky. Zamítnut. Závěrečné hlasování o stanovisku, tak jak bylo e, změněno, budeme hlasovat elektronicky. Dvacet osm hlasů pro, eh, dva proti sedm se zdrželo, je eh, přijato toto stanovisko. just, quickly inform... Dámy a pánové, jenom stručně vám řeknu, uh, Dito, že ještě s koordinátory se zaměříme na ten harmonogram eh, k tomu slyšení Běnkovské, protože ITRE to možná bude chtít přesunout na čtvrtek večer. Takže prosím, proberte to se sekretariátem, kdy nejpozději budete muset ve čtvrtek večer odjet. Děkuji. A jenom abyste věděli, stále ještě čekáme na eh, pány prezentéry, takže ještě pár minut bude přestávka. Dámy a pánové, pokud můžeme začít, posuneme se k dalšímu bodu na pořadu jednání, což je představení studie o indikátorech měření výkonnosti jednotného trhu do utváření pilíře jednotného trhu evropského semestru a e, jeho příspěvky k růstu. Naši hosté jsou zde. Vítáme profesora Pelkmance a pana Lučetu, kteří představí výsledky této první studie. Jsou to oba pánové z CEPSu. Takže eh, pokud, má, pokud jste připraveni, tak se můžeme pustit do vaší prezentace a pak nastoupí otázky a komentáře. Jenom komentář k včerejšku. Vím, že mnoho lidí, zejména vzadu v místnosti neviděli na obrazovky. A tím pádem eh, teď byste měli mít možnost sledovat tuto prezentaci prostřednictví um, aplikace e-meeting. Pokud vím, tato prezentace tam je k dispozici, takže pokud nevidíte, otevřete si to. Eh, pokud e, budete mít pocit, že my tady vepředu tak nějak divně zarýváme oči do koberce, tak je to proto, že my to vidíme na obrazovkách tady dole pod sebou, takže e, ne, že bychom vám nevěnovali pozornost. Prosím, pánové. E, děkuji, dámy a pánové, paní předsedkyně. Předchozí výbor IMKO se ptal, zda by jednotný trh nemohl být prominentnější v evropském semestru. Jak asi víte, v evropském semestru probíhá hodně rozprav o výkonnosti a indikátorech. A zda by nešlo něco takového udělat pro jednotný trh. Pokud jednotný trh zaostává, můžeme používat indikátory, abychom mohli připravovat doporučení na úrovni EU i na úrovni jednotlivých členských států. To je podstatou této zprávy. Byli jsme požádáni, abychom vypracovali zprávu, kterou máte k dispozici, jak tu zaznělo. Řekneme vám k tomu pár slov a pak samozřejmě může probíhat diskuse a uvidíme, jestli to pak budeme moci ještě nějak rozvést. Proto ten dvojí titul. Otázka je, zda můžeme vypracovat indikátory a pokud ano, zda je můžeme použít pro evropský semestr. Hned na úvod bych rád řekl, že ačkoliv nějaké možnosti jsou, je to skutečně velmi technická záležitost. V přípravné fázi jsme dlouho diskutovali s různými ředitelstvími, která generují indikátory, například DG Sanko nebo DG Markt. Eh, hovořím o těch starých eh, ředitelstvích, protože nevím, jak budou fungovat ta nová, protože ty názvy jsou eh, dost zvláštní. Nicméně ta stará jsou nám dobře známa. Tyto indikátory jsou známé, historicky podkládá je celá řada zkušeností, používají velmi sofistikované matematické a statistické vzorce ve společném výzkumném centru, kde dokonce je jeden odbor, který se soustředí plně na tvorbu indikátorů. Člověk si asi neuvědomí, že jedno malé čísílko může mít za sebou tolik práce. E, zrovna včera jsem měl to velké potěšení e, představit e, jinou zprávu, která hovořila o tom, čeho bychom mohli dosáhnout, co bychom mohli získat z dokončení jednotného trhu. Pakliže by se to výboru IMKO podařilo, bylo by to pro Evropu báječné. Ale dnešní téma je daleko obtížnější, protože se týká technické infrastruktury, se kterou, se kterou obvykle europoslanci nepřijdou, vlastně ani nemusí přicházet do styku. Nicméně v minulé legislativě se poslanci o toto téma zajímali, protože doufali, že toto budou moci využít k tomu, aby dále zlepšovali vnitřní trh prostřednictvím evropského semestru a konkrétních doporučení. Takže je to skutečně složité téma, to, to abych vás varoval hned na úvod. Ten e, známý příklad takového indikátoru je ten e, Internal Market Scoreboard, který asi všichni znáte. A okamžitě si uvědomíte, jaká jsou jeho omezení. E, tento scoreboard jednak se nejmenuje správně. Ono by se to mělo jmenovat Internal Market Implementation Scoreboard na úrovni členských států. Pakliže máte směrnici, implementuje se tato řádným způsobem. To je jediná otázka, na kterou se to ptá. Je to otázka dobrá, ale velmi úzká. Takže dnes budeme hovořit o metodikách a indikátory eh, pro europoslance a ostatní jsou zajímavé jenom tehdy, když už ten indikátor máte. Eh, můžete říct, já nevím, Španělsko je na tom lépe než Finsko, nebo všichni to dělají dobře, nebo všichni to dělají špatně. Ale my ten indikátor nemáme. Toto je pouze otázka toho, jak by jednoho dne takový indikátor mohl vzniknout. Cíl projektu je popsat a zhodnotit eh, stávající nástroje, tedy měřící nástroje, pro hodnocení fungování jednotného trhu, ale ne jako včera tady skutečně měříme velmi specifické úzce zaměřené aspekty fungování vnitřního trhu, například implementace. Takže nejde o mezery, to znamená, kde máme nedostatky, to ne. Jsou to věci jako právě ten Internal Market Scoreboard, což jsou velmi přesné věci a proto je zde dlouhý seznam toho, co není cílem této zprávy. Údajně lze navrhnout integrovaný měřicí systém pro výkonnost vnitřního trhu. V zásadě ano, ale je to velmi obtížné. My ve zprávě identifikujeme tři pilíře. Hospodářský, eh, regulační a eh, sektorový. Pro všechny můžeme eh, vypracovat indikátory, ale ne všechny jsou užitečné pro semestr. Máme hospodářské indikátory toho, jak vnitřní trh funguje, například cenová konvergence E, ekonomové vědí, a to už je také v mnoha studiích, že postupně dochází k cenové konvergenci v členských státech EU za velmi dlouhé období, ale de facto cenovou, in, cenovou konvergenci nemůžete použít k tomu, abyste řekli, podívej Belgie, letos musíš něco udělat, protože loni e, tvoje cenová konvergence byla trošku mimo. Takže ano, je to užitečný indikátor pro ekonomii dlouhodobě, ale krátkodobě se z celé řady důvodů eh, nemůže použít. Jsou tam různá kauzální propojení a nedostatky v konvergenci, které se projeví za nějakých 6, 7, 8 let. Regulační eh, část, tam je to o něco lepší. Pakliže tam budete dosti selektivní, tak eh, můžeme a udáváme i několik příkladů toho, jak využít regulační indikátory velice úzkým a zaměřeným způsobem k tomu, abychom dali členským státům přesná doporučení. Přičemž europoslanci by tyto indikátory si mohli číst vlastně bez jakéhokoliv školení, ty indikátory mluví sami za sebe. Sektorální indikátory, ty už existují, v mnoha eh, sektorech máme různé indikátory, které jsou specifické pro daný sektor, takže vlastně je velmi obtížné, pakliže ne nemožné, je sesypat do jednoho pytle a vytvořit z nich jeden kompozitní indikátor. Respektive můžete to udělat samozřejmě, ale ten indikátor vám neřekne naprosto nic. E, tady vidíte e, řetězec politik, a toto nebudu rozvádět, leda, že by se někdo o to vyloženě zajímal. Každopádně je velice důležité stanovit si, kde má ten indikátor být relevantní, v jaké fázi tohoto procesu. Eh, tady to vidíte ještě jednou. Na tomto snímku máme devět různých zpráv nebo indikátorů, které se pravidelně vypracovávají. Respektive v naší zprávě jich máme celkem jedenáct. Vidíte tady Single Market Scoreboard, eh, jak říkám, to by mělo být Single Market Implementation Scoreboard. Tady máte ehm, eh, Product Market Regulations od OECD, rizikové zprávy BEPI, staré indexy vnitřního trhu, to už se dávno zapomnělo, Consumer Condition Scoreboard, Market Scoreboard, eh, zpráva o integraci ECB, což je úžasná zpráva, vychází každoročně v Dubnu. A pak, čeho si velmi vážíme, je Market Monitoring Tool od DG ECFIN, ale s tím už se přestalo, údajně kvůli nedostatku zdrojů, ale my si myslíme, že to bylo jedno z nejlepších věcí, co se kdy udělala pro vnitřní trh. A e, není to jenom DG ECFIN, e, časem by se to bylo dělalo i v jednotlivých sektorech. Nicméně bohužel to bylo ukončeno. Pak e, je velice zajímavý indikátor, velice přesný indikátor od Světové banky, který je velmi oblíbený zejména u rozvojových zemí. A pak máme Annual Growth Survey, eh, o které předpokládám se IMKO zajímá. To vychází koncem listopadu, začátkem prosince a poslední dva roky má eh, i kapitolu o jednotném trhu, což je něco, co by mohlo být základem pro IMKO, aby tento výbor mohl vyvíjet pak další tlak. Ale eh, zda můžeme vůbec vypracovat indikátory, to je ta zásadní otázka kompozitní indikátory. Ehm, jak říkám, eh, výzkum, naše výzkumné centrum eh, na toto provádělo velmi eh, sofistikované studie. Ehm, ty závěry jsou poměrně obsáhlé, ale abych to schrnul, paní předsedkyně, de facto můžete je vypracovat pro tu hospodářskou část, možná i pro tu regulační část, ale nejde ty dvě části skombinovat. Krásný příklad kompozitního indikátoru eh, je eh, indikátor, který se podobně jako pyramida eh, zbíhá do jednoho čísla, to se všem hrozně líbí, a to je ten Product Market Regulation Indicator. Jinými slovy, OECD se tu zaměřuje na to, jak restriktivně se trhy regulují. To je vytvořeno ze 16 subindikátorů, a používají velmi přesnou metodiku, jak z toho vypracovat jeden agregovaný indikátor. Můžete si říct třeba, Portugalsko je restriktivní v řízení trhu. Obecně vzato daleko více třeba než, já nevím, Maďarsko a můžete si to pak rozložit ještě na různé dílčí oblasti a říct si například, eh, v jedné věci je Francie méně restriktivní než Polsko, ale v jiné věci je zase Polsko méně restriktivní než Francie. Takže to je opravdu velmi zajímavá věc, ale bohužel podle našeho názoru něco takového by bylo velmi, velmi obtížné až nemožné pro celý jednotný trh aby pak člověk mohl tyto indikátory použít a říct třeba Belgie, příští rok uděláš to a to. Co se týká eh, eh, regulační výkonnosti, eh, navrhujeme indikátor mezer na jednotném trhu, ale jak říkám, tyto mezery jsou úplně jiné než ty včerejší, o kterých jsem tady mluvil, ano. Nerad bych, aby to slovo někoho, někoho mátlo. Dám vám příklad. Eh, na dalším snímku eh, vám ukážeme, co myslíme těmi mezerami. To, co vidíte tady na tom snímku, a chápu, že to je asi velmi malé, eh, možná byste uživili i větší obrazovky. Jak vidíte, volný pohyb osob, to je v prvním sloupci, v druhém sloupci je národní procedura registrace eh, občana, který se pohybuje z jednoho okresu do druhého, z jedné obce do druhé. A nemělo by to být složitější, než když se registruje občan, který se eh, pohybuje z jedné země do druhé. Pakliže tyto dvě věci jsou shodné, tyto dvě procedury, tak neexistuje, tak neexistuje mezera. Nebo pro eh, firmy, to by to, to bylo tedy pro občany, pro firmy přeshraniční spory. Druhý, druhý sloupec je eh, vlastně navrácení zboží po, po sporech, ten třetí sloupec je přeshraniční. Eh, pakliže jsou tyto schodné, neexistuje mezera, pakliže schodné nejsou, znamená to, že eh, vnitřní trh je komplikovanější v přístupu na něj, ať už v jedné nebo druhé zemi a není to pro něj příliš dobré. Takže toto je skutečně velmi cílené. Nebo registrace motorových vozidel, to je třetí řádek, Eh, ve své zprávě provádíme velmi obsáhlé cvičení na téma, proč registrace motorových vozidel je tak problematická v celé Evropě. Registrace motorových vozidel je velmi detailně harmonizovaná oblast, ale přesto v implementaci jsou mm, takové různé drobnosti, které to téma velmi, velmi komplikují. Takže to jsou ty regulační mezery, tedy ten indikátor regulačních mezer. Čím jsou ta, tyto dva sloupce schodnější, čím méně diskriminační jsou, aby se tak řeklo, tím lépe funguje vnitřní jednotný trh pro jednotlivé občany, pro jednotlivé firmy. Takže to je skutečně na mikroúrovni nahlíženo například u veřejných zakázek, maloobchodní bankovnictví, jak, jak snadné je zřídit si bankovní účet. Já sám, jako vy všichni ostatní, hodně cestuji, bydlel jsem v různých státech a je skutečně ohromující, jak takovéto banality jsou všude jiné a jak to komplikuje život. Tak, tady to je ten příklad s těmi registracemi motorových vozidel. Takže eh, když se vy jako europoslanci zaměříte na stupeň harmonizace v oblasti registrace motorových vozidel, nebo kdybyste měli nějaký signální systém, tak vám to vlastně eh, neřekne vůbec nic. Budete si myslet, že vše je harmonizováno. Eh, eh, pro členské státy není žádný prostor pro manipulaci, ale když se pak podíváte na aplikace jako takové, tak najdete celou řadu drobných detailů, které všem komplikují život. Například poplatky nebo daně, nebo že někde musíte na jeden úřad a jinde na pět, nebo různá, různé otázky vzájemného uznávání technických kontrol, eh, což už má mimo jiné fungovat od roku 1996, ale nicméně členské státy si neustále nacházejí výmluvy, proč něco dělat jinak. Takže jsou to dodatečná, dodatečné zátěže, ačkoliv ta oblast je plně harmonizována. Takže toto je e, jeden typický příklad. Když se podíváme na hospodářskou výkonnost, e, tady je těch proměných celá řada. Ukazujeme, e, jak se jednotnému trhu daří. Něco z toho jsme použili i včera. Otázka je, zda toto můžeme využít pro evropský semestr, zda to můžeme použít krátkodobě, k hodnocení toho, jak se vnitřnímu trhu daří. Stručná odpověď je ne. Ehm, dva příklady. Jeden podíl zahraničních pracovníků. Známý příklad Spojené království, paní předsedkyně o tamtud. Království je stále spojené, tedy i po minulém týdnu. No, ale e, ve Spojeném království e, před rokem, nebo do roku 2008, pracovalo mnoho občanů odinut z Evropské unie. Tam byla politika velmi liberální a nikdo neříkal, že třeba, já nevím, Rumunům a Bulharům eh, nepovolíme pracovat eh, ve Spojeném království. V roce 2008 vydala vláda zprávu o tom, jak dobré toto bylo pro eh, anglické hospodářství, pro britské hospodářství, ale letos, loni, v roce 2013-2014, podíl těch pracovníků z Evropské unie se snižuje. Ale čím to je? No, tak vnitřní trh se nezměnil v této oblasti, Eh, dokonce eh, restrikce jakéhokoliv druhu jsou dnes nelegální, takže eh, jednotný trh se zlepšil, když něco. Nicméně ten podíl je poloviční, takže ten indikátor pro jednotný trh použít nemůžeme, protože pravidla toho trhu se nezměnila. Ale z důvodu krize a všeho ostatního se ty počty snižují. Takže musíte být skutečně opatrní, protože těch proměných neznámých je celá řada které určují podíl zahraničních pracovníků, anebo i u té cenové konvergence. I tady je celá řada neznámých, Například eh, proběhlo eh, hodně studií na téma, eh, jak je cenová konvergence v eurozóně lepší, protože se všude používá euro jako měna, takže se to snadno porovnává. A mnoho let trvá, než se tyto eh, otázky, tyto faktory projeví. A eh, fakt je, že než se nějaký efekt projeví, může jej předehnat efekt úplně jiný. Eh, například přímé zahraniční investice. Ehm, máme velmi volatilní toky peněz, jiné méně volatilní toky peněz, takže než si skutečně můžete říct, ano, toto je účinek jednotného trhu, tak už je pozdě protože eh, semestr je jaksi každoroční proces, ale tyto indikátory se používají pouze dlouhodobě. Takže pokud chcete ty, dva, ty dvě věci nějak srovnávat, tak musíte být velmi opatrní. Takže ano, jsou to dobré indikátory, ale ne, nelze je použít pro evropský semestr a říkat členským státům, udělejte tohle a nedělejte tohle. Eh, sektorální indikátory, o tom už jsem vlastně mluvil, těch je celá řada ale združovat je do jednoho velkého balíku asi není úplně dobrý nápad. Nakonec, paní předsedkyně, pár slov k monitorování trhu DG Ekfin v roce 2008 spustilo takzvané monitorování trhu, market monitoring, dělá to pro několik sektorů, potravinářský sektor a pár ostatních, nicméně ten, ten projekt už zastavili. Co se tím myslelo? Měli pocit, na základě určitých hrubých hospodářských analýz, že vnitřní trh v některých sektorech nefungoval. Oni tomu říkali malfunctioning, jinými slovy porucha. E, nedokázali z těch agregátních indikátorů okamžitě zjistit, proč se tak dělo. Takže e, ten monitoring trhu si jak si zaměřil velmi detailně na ten konkrétní sektor, například na ten potravinářský, a podíval se na to, jak funguje hodnotový řetězec od zemědělce až po jídlo na stole. A vedlo to k celé řadě iniciativ, které se snažily prostřednictvím těchto sektorů a společně s různými aktéry v těch sektorech, společně s členskými státy, fungování toho sektoru jako celku, aby nedošlo k nějakým antikonkurenčním dopadům a nebo k dodatečným nákladům při přeshraničním styku. Ale, jak říkám, vyžaduje to velmi detailní výzkum a nejenom jeden jednoduchý indikátor. Sečteno a podtrženo. My osobně si myslíme, a dobře se poslouchá, že výbor IMCO chce prosazovat vnitřní trh jako středobod evropského semestru. Jedině vás podporujeme, věcí, které můžete dělat, je celá řada, ale pro doporučení pro jednotlivé členské státy toho zase tolik není. Nicméně mohli byste podporovat zprávu o jednotném trhu, což je jeden z dokumentů, eh, jeden z dokumentů výročního eh, průzkumu o růstu a možná byste mohli používat ty indikátory mezer na jednotném trhu pro ty mikroproblémy, se kterými se naše občané a firmy potýkají. Včera eh, na schůzi s europoslanci jsem slyšel, dejte nám příklady Eh, a takové indikátory by vám ty příklady přesně dali. Byly by to indikátory skutečně instrumentalizované, které by řekly, kde je problém a jak jej lze řešit. Děkuji za pozornost. Děkujeme. A teď bude eh, první kolečko dotazů. Olga, prosím. Bych chtěla, chtěla poděkovat za tu, za tu Let me thank you for the presentation. I'm afraid. Jsem v ní nepropásla eh, v podstatě jeden indikátor, který si myslím, že s vnitřním trhem velmi souvisí, respektive s jeho přínosem eh, a to eh, v podstatě jeho vliv na tvorbu pracovních míst protože se nebavíme samozřejmě pouze o růstu, ale také o tvorbě pracovních míst, tak jestli bychom mohli dostat komentář možná na toto téma a velmi bych se přimlouvala za to, aby tam v podstatě tato kategorie nějakým způsobem sledována byla. Děkuji. Děkuji. Madam Chair. Um... Eh, děkuji, eh, paní předsedající. Já bych chtěla srdečně poděkovat za prezentaci. Eh, byla velmi zajímavá a také užitečná. Nicméně ta prezentace posílila mé pochybnosti, protože ono to vypadá, jako kdyby všechno běželo dobře, včetně harmonizace, také dobré výsledky, jako by byly jedině dobré výsledky, ale přesto máme společný trh a jeho účinnost je pořád ještě spochybňována. Tady zasnělo, že pokud se týče eh, specifických eh, údajů a úkazů v členských zemích, tak tady nemůžeme poskytovat eh, žádné, žádná doporučení. Nicméně já myslím, že právě toto by bylo užitečné. Já totiž mám dojem, že eh, ta účinnost je nedostatečná. Eh, ta doporučení jsou docela povrchní a na členské země se díváme jako na individuální případy. Nicméně cílem je agenda 2020 a její cíle, které chceme dosáhnout. A k tomu je třeba vytvářet pracovní místa. K tomu potřebujeme nové indikátory a nová měření. Ty agregované ukazatele které tady vidím v tabulce, tak tady eh, jsou jakási čísla jednička, trojka, pětka, ale to mi nic neříká, co s tím mám počít. Eh, pokud se týče opatření, tak opravdu nám to celkem nic neříká. Eh, bylo by dobré, kdyby to bylo použitelné na úrovni členských zemí a proto by bylo dobré mít konkrétní doporučení pro jednotlivé eh, státy. Ovšem takto, jak to vypadá, eh, se pohybujeme na povrchu a tady mm, účinnost vyšovat nebudeme. Já sice tuto studii vítám, je důležitá, ale ukazuje nám, že jsme ve slepé uličce, ze které se musíme dostat ven odvahou, čili ne jenom jakými si eh, všeobecnými indikátory. Eh, děkuji, eh, paní předsedkyně. Ano, tady se hovoří o zaměstnanosti a tak to jsou velmi důležité indikátory. A já bych eh, chtěla eh, trošku eh, se pobavit o registraci vozidel. My jsme o tom ve výboru debatovali a já jako stínová zpravodajka jsem, jsem se tím zabývala. Přáli jsme si posouzení dopadu, ale neměli jsme příliš mnoho času. My bychom my jsme tady chtěli vést tento proces eh, a dokončit ho eh, před volbami. No, eh, nicméně ono, to všechno je v rukou členských zemí a také oni to všechno administrují, zdaňují, mají z toho určité příjmy a tak dále. Čili mě velice zajímalo, jakými argumenty bychom eh, toto mohli zase posunout dopředu. No a pokud se eh, týče dalšího bodu, třetího bodu, když hovoříme o indikátorech, jak to formulovat prostě eh, tak, aby to bylo zrozumitelné pro občany, ano, je to důležité mít společný trh ale my také potřebujeme, aby bylo viditelné, že to naše úsilí přináší dobré příklady a novou práci a tak dále. Takže děkujeme vám za eh, komentáře a příspěvky. Děkuji vám, paní předsedkyně. Chci vám poděkovat za tuto prezentaci. Na úvod bych rád řekl, že pro nás je toto téma zásadní. Máme za to, že výbor IMCO, stejně jako EKON, je výborem, který se zabývá hospodářstvím v Evropě. Cílem tohoto semestru je zaměřit se na to, jak funguje a zda funguje evropská ekonomika na základě těch nástrojů, které máme k dispozici. Znamená to tedy, že chceme zjistit, jak můžeme věřit tomu, co tu máme a e, musíme se rozhodnout ohledně takovýchto indikátorů. E, e, možná, že nemáme úplně stejný názor s kolegyní. Potřebujeme eh, dosáhnout toho, že budeme schopni eh, dávat eh, doporučení jednotlivým státům, ale nesmíme to uspěchat. Musíme být schopni mít na to nejdříve dobré ukazatele. Pokud hned budeme chtít mít indikátory a kromě těch agregovaných být schopni hned říct, Eh, že eh, musíme především mít eh, doporučení jednotlivým státům, tak se může stát, že nám uteče to nejdůležitější. Další, další potíží, o které už se zmiňovala Katrin, jsou to indikátory, které se vztahují k jednotlivým odvětvím a musíme o tom jasně uvažovat. Na to pozor, protože tu tolik různých odvětví. A my si říkáme, proč u tohoto odvětví to je, proč u jiného to není, že si nejsem úplně eh, jistý, eh, zda ten daný eh, indikátor bude mít takovouto sílu. A proto jednejme krok za krokem, chápejme to hm, část po části, neuspěchejme to. Jde o to, aby bylo možné vytvářet podnikání, abychom podnikům odstraňovali překážky, aby eh, mohly podniky se usazovat v jiných eh, státech Evropské unie. A pro eh, růst podniků je důležité, zásadně důležité mít správné indikátory. A na základě Single Market Act například jak bylo navrženo. Je to tedy nesmírně obtížné, abychom získali eh, tyto správné údaje. A eh, prostřednictvím našeho výboru nicméně eh, dochází také k implementaci textu. Tak proto bychom neměli uspěchat tedy ten, tu cestu za doporučeními pro jednotlivé státy. Nejdříve se podívejme na globální situaci, než se vrhneme do jednotlivých sektorů. Děkuji. Andreas Schwab. Andreas Schwab. Eh, Děkuji, eh, pane, paní předsedající. Já eh, samozřejmě také jsem za toto vděčný a my jsme tady včera měli představení jednotlivých výhod společného trhu. Je dobře, že se tady podařilo zapracovat také analýzy a zjištění jiných organizací, jako je třeba eh, Světová banka. Já bych řekl, že v Evropě se eh, nedaří eh, identifikovat vždy ty největší problémy a slabiny. Problémy v jednotlivých členských zemích ty se nedají a jejich řešení se nedají tak jednoduše eh, transponovat na jiné členské země. A já si myslím, že ono, kdybychom měli nějaké neutrálnější indikátory, pak bychom se lépe dopracovali k analýze, eh, jaký je výkon eh, společného trhu, jaký by mohl být. Kolegyně Styler se zmínila o zaměstnanosti. O tu nám samozřejmě jde, ale řekněme si otevřeně, kdo se přizpůsobí společnému trhu a využije e, jejich, jeho šance, tak e, nebude mít zaměstnanost e, větší automaticky všude plošně, ale může se stát, že v některých oborech odvětvích dokonce zaměstnaných ubude. Čili samozřejmě postupně dlouhodobě, ano, to povede k růstu zaměstnanosti, ale není to automaticky a i hned, čili eh, to je, souvisí s těmi podstatnými eh, slabinami. My jsme byli včera eh, s Žakem Pecmanem na večeři a jsme se také bavili. A sice Eh, existuje jednoduše a prostě spousta podniků, které mají svoje příběhy, případy a každý z nich by se dal vzít jako příklad toho, že společný trh nefunguje. No, on ten svět není eh, jednoduchý, eh, jsou eh, mnohé věci, které skutečně třeba nefungují nebo jsou nepopulární, ale je třeba na to se dívat eh, z dlouhodobějšího hlediska s odstupu. Já mám dojem, že nám prostě chybí odborníci, kteří by měli přehled přes celou evropskou 28. Hovořili jsme tady o evropském semestru máme zprávy k jednotlivým členským zemím a jejich situacím, ale když se na to podíváme, a já to v posledních letech eh, podrobně čtu, tak eh, ta doporučení jsou skutečně velmi povrchní. O Německu se třeba píše, že eh, trh eh, služeb by mohl být otevřenější. No a co já s tím? No, za to si nic nekoupím. Když, tak už se musí jít více do detailu a musí říct, v té a v té části sektoru služeb existují takové a takové překážky. No. A já si myslím, že mm, tato debata nás může e, zavést dále a že skutečně by to mohl být e, první krok k lepším indikátorům. Děkuji vám, paní předsedkyně. I včera jsem si velice bedlivě vyslechla eh, prezentace, stejně jako dnes ráno. A chtěla bych na úvod eh, říct, že včera jsme viděli před sebou velice přesvědčivou vizi, optimistickou, ale dnes mi připadá, že nevěříte tomu, co říkáte a nevěříte těm indikátorům, o kterých hovoříte. Je mi eh, líto, že to říkám možná tak napřímo, ale já jako uživatelka takovéto studie musím vidět, že ten, kdo ji píše, musí mít důvěru v to, co eh, vytvořil eh, v tuto studii a v ony indikátory. A já se tedy ptám, jak mohou využít takovou tu studii pro svou práci, protože každá studie, která je sepsána specialisty, musí být eh, využívána, nesmí zůstat jen někde založena Eh, ve skříni. Takže mám jednu otázku. Hovořil jste o různých příkladech, například eh, trhy v českých státech eh, se rozvíjejí různým způsobem, jsou různé fázy rozvoje. Potřebujeme tedy indikátory, které ukážou, co se děje na německém trhu. Na rumunském trhu máme jiné výsledky a já se snažím vyrozumět jaké indikátory nalezneme k tomu, abychom mohli zhodnotit situaci na, evropské, na úrovni Evropské unie, protože to my potřebujeme vědět. Jaké indikátory tu máme, abychom si vytvořili hierarchii mezi silnými stránkami EU, eh, e například proto, abychom zjistili, co eh, lze vyrábět v jednotlivých členských státech, abychom měli hierarchii sektorů Eh, například, abychom zjistili, kde jsme nejvíce konkurenceschopní a co nám jde. Eh, někde můžeme být nejkompetitivnější i na globálním trhu. Jenom díky takovéto eh, představě budeme schopni zjistit, v čem nejsme dostatečně konkurenceschopní například s Azí nebo se Spojenými státy. A prostřednictvím těchto výkonnostních indikátorů by normálně to mělo být eh, tak, že nám řekne to, toto jsou ty indikátory, které jsou důležité, těmi se řiďte. A studie jednotlivých členských států, eh, jak už uvedl kolega, tak to mm, přispívají eh, pokud jim ty indikátory jsou také patřičně vysvětleny, protože obecné znění nám nemůže moc pomáhat. Takže já teď nejsem úplně tak optimistická, chtěla vědět, co lze využít z té vaší studie. Eh, děkuji pěkně, paní předsedající. Děkuji vám, paní předsedkyně. V návaznosti na včerejší diskuzi, kterou jsme vedli přes den i večer, to byly velice mm, užitečné diskuze a v návaznosti na to, co vedli předřečníci, Považuji za nejvýznamnější odstraňovat překážky fungování společného trhu v členských státech. Proto se chci zeptat eh, pana eh, Pelkmance, předkladatele, jakou metodologii navrhuje ke získávání informací o těchto překážkách v členských státech. Jak jsme to viděli už včera v průběhu dne a také zejména večer, je tu mnoho překážek, o kterých ani nevíme. Nemáme o nich eh, mnoho informací, proto považuji za zásadní tyto informace získat, abychom se mohli správně rozhodovat a indikátory o fungování společného trhu dokázali vyhodnotit. Děkuji. Last quick point. A eh, ještě na závěr já slušně. ukazatel. E o zaměstnanosti, příjmech, eh, zaměstnanosti, nezaměstnanosti, pracovních místech jsou klíčové, ale my už je máme eh, v té tabulce ukazatelů, která je používána v rámci semestru. A to je vlastně ta tabulka hlavních indikátorů či ukazatelů, zejména tedy eh, náklady práce, to patřilo k těm hlavním, že. Takže eh, naše role, jak to vidím já, by měla být taková, abychom zjistili, jestli eh, můžeme jít eh, na jinou úroveň, tedy níže, hlouběji spíše, než je tato tabulka. A de facto do více detailů to eh, rozepsat, dát tomu nějaké nové, nové tituly a názvy. My třeba jako výbor eh, nemůžeme, nemáme kompetence v volném pohybu eh, pracujících, to ne, ale naše kompetence jsou pohyb zboží služeb a ochrana spotřebitelů. Takže myšlenka, že by bylo možné se zaměřit na konkrétní odvětví a zabývat se tím, co toto konkrétní odvětví může eh, potřebovat, eh, eh, jak právě v něm může být pomoženo k růstu a větší zaměstnanosti, tak to by mohlo být, to by mohlo být ten směr. Ano že my tady máme různé jakési nástroje a tak dále, ale eh, prostě ty efekty se dostavují velmi pomalu a narážíme na hranice svých kompetencí a kompetencí někoho jiného. No, a to je konec konců že o těch vozidlech, jak jsme se tady bavili. Takže skutečně eh, je třeba jít více dopodrobná na úroveň jednotlivých odvětví, poněvadž nějaký zázračný recept eh, tady ne, nepomůže a neexistuje. Takže eh, taky někdy třeba členské země si ty problémy identifikují lépe nebo problémy u svých eh, sousedů a tak dále. Čili jestliže chceme aby ten semestr fungoval opravdu dobře, tak musíme být konkrétnější po zemích, po odvětvích a tak dále. A nyní prosím odpovědi na to, co řekli eh, poslanci. Takže, eh, paní předsedkyně, já bych mm, Stavěl pana Giacomo Lucetu, který je tady vedle mě, eh, pan doktor Luketa eh, se také vyjádří k něčemu z toho, co se bylo řečeno. Ale eh, já bych chtěl říct zcela jasně, vlastně zopakovat to, co jsem řekl na začátku. Naším úkolem nebylo předložit vám kompletní sadu ukazatelů, které můžete od zítřka používat. Ne, my jsme měli eh, zjistit, jestli takové indikátory je možné vypra- eh, vypracovat a mm, proč ano, proč ne a tak dále. Čili to je to, je to, co jsme měli udělat. Ale taky není zcela pravda, že jsme nedospěli k vůbec žádným závěrům. E, my si myslíme, že ty mezery v společném trhu, a můžete to prostě nazývat také jinak, tak e, ta e, myšlenka té tabulky, která tady byla na osmém snímku, tak tam jsou příklady o velmi eh, přesných rozdílech z hlediska individuálního občana, firmy nebo klastru firm eh, k jedné konkrétní věci. A takových věcí je mnoho samozřejmě. A to je tedy ten eh, indikátor fungování regulace. Pokud je to dostatečně přesné, tak se to dá používat a dá se to používat všude, ve všech členských zemích a dá se na to napojit také konkrétní eh, doporučení. Čili eh, nepodceňujte tyto nástroje, eh, dokud jste je neviděli v akci. Jestliže se některý členský stát, eh, jestliž bude označen v konkrétním ukazateli jako fungující špatně, tak se okamžitě začne hlasitě bránit. Že? Čili eh, ano, my, my potřebujeme eh, to rozvíjet skutečně pro všech 28 členských zemí a musí to být všech 28, ne třeba 25, podívat zase bude oheň na střeše. A je třeba to rozpracovat jako případ od případu. Ale jestliže komise by mohla mít podporu strany eh, DRC nebo eh, Eurostatu, tak eh, možná by se mohla zaměřit na nějakých, já nevím, pár, třeba 10 nebo 50 konkrétních věcí, a popracovat se. Nebude to regulace, nebude to legislativa, ale každopádně to občané okamžitě pocítí. Pokud máme nádherné obecné myšlenky, ale eh, konkrétní příklady a konkrétní, eh, eh, konkrétní doporučení Eh, prostě nepůjdou do hloubky, tak jak to bylo v Německu, že obecně eh, sektor služeb nefunguje dobře, no tak to je zbytečné, to nemá smysl. No. Tam vždycky můžeme říct, že část toho trhu je otevřený, část ne. To je takový ten vtip o komínících. Třeba v Rakousku máte velice přísné předpisy pro kominíky, ale je na to skutečně velice dobré vysvětlení. Jo? Takže eh, tady jde, tady jde o to jít opravdu do detailu. Když už do toho věnujete úsilí a zdroje, no tak eh, skutečně je možné dosáhnout výsledku. Je otázka, jestli si myslíte, že to stojí za to nebo ne. Ano, je to také ekonomická otázka zaměstnanost a tak. E, mějte více na paměti to, co tady zaznělo včera, co jsme říkali my a naši kolegové, protože my máme skutečně nedotažený společný trh, máme tam mezery a to stojí spoustu peněz. E, jestliže byste ty mezery e, zatáhli, no tak to by mělo dlouhodobé a velice citelně výsledky růst zaměstnanost a tak dále. Dneska jsme prostě v situaci, kdy ty ukazatele na snímku 10, to jsou ty eh, proudy peněz přímých eh, investic, eh, konvergence úrokových sazeb a tak dále, ty se nedají tady říct, prostě rozepsat pro členské země a pro roky a potom kdo to dělá špatně, tak toho trestat, to nejde. Pokud se týče tvorby nových pracovních míst, tak samozřejmě eh, to je jeden z hlavních důvodů růsta zaměstnanost, proč vůbec vytváříme společný trh, eh, dlouhodobá konkurence, schopnost dynamické efekty, dlouhodobé efekty a tak dále. A to se špatně měří eh, to prostě nám ty eh, ukazatele, co zde máme, za stolik nepomohou, ale eh, můžeme mít jiné indikátory. Můžeme si říct, že třeba co pět let chceme zprávu o významu fungování a dlouhodobých eh, efektech společného trhu. No tak to, ano, to už potom můžeme, že? Ale prostě jít dopodrobná pro jednotlivé země s tím, co jsme vám tady předložili, tak to by nešlo, že? Eh, Giacomo se ještě eh, zmíní o registraci motorových vozidel, to je jeho specialita. A já si pamatuju, v roce 81, já se omlouvám, že jsem tak starý, eh, v roce 81 ekonomové, ne, ekonomist měl osmi, možná desetistránkový článek o tom, jak eh, dostat auta z Flander do Británie, poněvadž eh, tam byly velké cenové rozdíly, teďka jsou daleko menší. Jo? Prostě ten cenový rozdíl, to je, to je obrovský náklad. Takže tam byl eh, postup celkem 13 kroků detailně popsaných, Eh, co přesně udělat, kolik to bude stát. Takže prostě je třeba eh, přepravit se eh, trajektem do tadyhle severní Belgie, Ostend a podobně. A tam se dal koupit vůz s volantem na pravé straně, no a pak to dostat do Británie. A to bylo eh, skutečně eh, eh, brutální odhalení 13 bodů, kde je třeba spravit fungování společného trhu. No, dobře. Eh, jako my už, jsme, my už jsme mnoho udělali, je to mnohem lepší, než to bylo, ale eh, pořád se dá i dál. Jak jsem řekl, eh, my doporučujeme stanovit si regulační ukazatele velice detailní pro jednotlivá odvětví třeba, ale zase ne úplně obecně. Eh, protože kdysi komise něco podobného už udělala, tam řekla prostě, eh, jako čím občané nejvíce trpí, i když nebylo to pro jednotlivé země rozepsané. The, if you want to go deep, pokud byste se chtěli ponořit hlouběji do odvětví, takže prostě jediný způsob je přístup DG Equim. ale je to velmi náročné, namáhavé, spousta práce. Ale prostě eh, musíte se zabývat sektory, tam, ve kterých ten společný trh nefunguje vůbec. No, tak eh, já už eh, končím a dám vám Žakoma. Děkuji, Žako, děkuji také členům výboru IMCO. Chtěl bych dodat pár věcí. Bylo velice zajímavé slyšet komentáře rumunské paní poslankyně o tom, že nevypadáme přesvědčeně o této studii. To byla velmi dobrá zkušenost, protože členové politického oddělení nám poskytli velkou svobodu. Eh, nenutili nás, abychom přišli s něčím jenom proto, aby tu něco bylo. Tam, kde máte pochybnosti ohledně ekonomického indikátoru, který by pro vás byl užitečný, stačí říct, pardon, to není možné, my jsme partneři s různými institucemi a ne pokaždé je zde takováto svoboda, aby člověk řekl, ne, to opravdu nejde. Pro nás je eh, opravdu eh, potěšením, že můžeme říct ne, ale to ještě neznamená, že E, nevěříme v to, co jsme sepsali. Jsou tu čtyři regulační indikátory, my tedy navrhujeme, aby zde byl skutečný nástroj, který můžou politici využívat, e, tak, aby e, nařízení, doporučení a se mohly zakládat na důkazech, na faktech. A to, že tu máme metodiku Doing Business a to je kontroverzní nástroj, eh, hovoří se různých eh, ideologií, že to je eh, dobyvatel ekonomik. V posledních deseti letech víc než 200 toho, co můžeme nazvat strukturálními reformami, bylo započato právě v tom rámci doing business. To znamená, že země si přejí zlepšovat své pořadí. A my se snažíme tedy vybudovat něco podobného z metodického hlediska, protože eh, v závěru chceme dodat něco, co bude měnit politiku. Nechceme dokonalý analytický nástroj eh, na pojetí eh, vnitřního trhu. Hovoříte o růstu, o zaměstnanosti, o podnicích a o dalších údajích, které nejsou v této studii. Ano, to je pravda protože to by mělo být ponecháno do těch pětiletých studií, které vytváří eh, eh, komi, ať je to zprávy Čekiny, Monty nebo jiná zpráva. To jsou vynikající studie jednou za pět eh, let a my bychom to teď neměli pojímat pro jednotlivé členské státy, protože my hovoříme o indikátorech, není to nějaká věc, která by byla tabu. Máme zde jasná kritéria. Přejeme si mít něco mě jako masrická kritéria pro jednotný trh. A e, říkáme ne, protože nelze spojit politiky a indikátory. Pokud by mne požádali, abych odpověděl, jaký dopad má, e, má politika Evropské unie na vnitřní trh, tak buď přijdu e, s něčím velice fik, fik, fik, fiktivním a metodicky složitým textem, anebo musím upřímně odpovědět, že dopad vytváření pracovních míst závisí na mnohem eh, více proměných, než je jen eh, vaše velice důležitá práce. Tato studie se dohloubky zabývala tím, co jsme mohli takto měřit, protože fenomenální eh, příklad toho, že vidíme, že transpozice probíhá, že eh, ve většině případů státy eh, plní, co mají a indikátory ukazují, jak lze překonat eh, problémy, které máme. Nás nezajímá to, abychom slyšeli členských států, že všechny zákony mají. My jdeme přímo k občanům, k podnikům, měříme časy, dokumenty, prodlevy, lhuty a tomu my říkáme eh, posuzování legislativy ex post, aniž bychom museli říkat členským státům, omlouváme se, ale ta vaše transpozice eh, není úplně v pořádku. My můžeme přijít, členský státe, my eh, máme tady údaje, na základě principu subsidiarity jste se rozhodli, jak chcete jednat či nejednat, ale je zapotřebí, aby evropští občané měli spravedlivé eh, zacházení. Nevíme, proč se děje to, co se děje. Takže vám eh, přeji eh, hodně štěstí k tomu, abyste měli hodně štěstí tedy s tímto nařízením na registraci vozidel. Ehm, mohu říci, že jsme měli velice dobrou komunikaci s komisí ohledně různých postupů týkající se registrace vozidel, ale není to závazné. Členské státy využívají právě toho, že to není závazné a přidávají další požadavky, dokumenty, překlady dokumentů, Eh, které už existují po EU, eh, tedy certifikáty o registraci z jiného členského státu. Bylo by zapotřebí mít jasnější eh, regulaci tohoto registračního postupu, včetně toho, co veřejná zpráva může ožadovat jak od podniků, tak od občanů. Děkuji. To je fascinující. Transposition is perfect. Trans, transpozice je dokonalá, ale implementace nikoli. Další prezentace se věnuje vnitřnímu eh, trhu, přispění vnitřního trhu a eh, ochrany spotřebitelů k růstu, jaké máme výsledky, trendy a klíčové politiky. Stihnete to za 15 minut, abychom pak mohli mít kolo otázek. abychom mohli skončit ve 3 čtvrtě na 12. Děkuji. Děkuji vám. Jsme skutečně potěšeni, že můžeme přispět eh, k tomuto procesu ve strategii EU 2020, vašemu inputu do ní. Rád bych tedy eh, přednesu to prezentaci obávám se, že bude trvat přes 20 minut. Na úvod bych chtěl nastínit, eh, o co jsme byli požádáni. V pozadí tu máme obecné perspektivy jednotného eh, trhu, jak přispívá jednotný trh a ochrana spotřebitelů k růstu. To se zakládá na eh, revizi těch sedmi hlavních iniciativ Evropy 2020 a jak přispívají tedy, jak přispívají všechny k růstu. Také jsme se zaměřili na dodatečné oblasti, které jsou důležité, ale nejsou pokryty těmito hlavními iniciativami a následně jsme přednesli určité závěry a doporučení. Žádáme o porozumění eh, s tím, že naše perspektiva byla trochu širší, než co je eh, kompetence výboru IMCO. Eh, jednalo se tedy o ty hlavní iniciativy a to znamenalo, že musíme pokryt velice široké oblasti působnosti. Co se týče nástrojů, které jsme použili, tak jsme využili celou řadu různých dokumentů, přes 800, které se zaměří na hodnocení dopadu, další relevantní studie. Využívali jsme více než 30 expertních eh, výsledků, spolupracovali jsme s různými institucemi, univerzitami eh, a eh, Zabývali jsme se veškerými činnostmi, které mohou mít e, dopad na růst v rámci těch hlavních iniciativ Evropy 2020. A nyní se tedy podívejme na takový přehled Máme tu několik indikátorů integrace jednotného trhu. Hodně už jsme diskutovali o indikátorech. Samozřejmě, že žádný ideální indikátor neukazuje, e, neexistuje, ale alespoň některá čísla nám mohou učinit zhruba představu, e, jak vypadá situace. Takže tu máme vnitroevropský obchod e, se zbožím. Máme to v určitém podílu HDP, který narostl z 12 do 22 za zhruba 20 let od roku 1992 do roku 2012, ale když se na to podíváme, tak eh, eh, objem obchodu v EU je 7,5 krát vyšší uvnitř eh, členských států než mezi států, protože mezi státy. To znamená, že u členských států se více tedy obchoduje eh, uvnitř státu než například ve Spojených státech. Je to samozřejmě trochu neferové přirovnání, protože ve Spojených státech je mezi státy eh, méně rozdílů než mezi evropskými státy, ale ukazuje to trochu na charakteristiku trhu eh, v EU. Pak jsme se zabývali eh, kapitálovým tokem v rámci EU, přímými zahraničními investicemi, které narostly z 64 miliard na 260 miliard v roce 2010. Ale přitom se po finanční krizi začala snižovat eh, integrace. Co se týče konvergence cen, jsou tu různé eh, mm, ceny, nicméně ta, to rozpětí se ze 40% snížilo na 25% v období mezi lety 1995 a 2011. Znamená to, že se vyrovnávají příjmy, nicméně je tu větší rozmanitost cen než ve Spojených státech, opět pokud to srovnáme se Spojenými státy. Mobilita pracovní síly. Podíl evropských občanů, kteří pracují v členských státech, se zdvojnásobil za těchto 20 let, ale je stále osmkrát eh, vyšší ve Spojených státech. To je tedy takový krátký přehled. A nyní teoretický prospěch, e, užitek z jednotného trhu. Aby abychom jasně viděli, jaký, jaké výhody má jednotný trh. Eh, vidíme, že eh, pro velké trhy zde jsou výhody například u produkce výrobků, protože tu jsou vysoké eh, fixní náklady. Je tu silná, silnější konkurence díky snižování překážek. Snižují se také ceny za transakci eh, v přezraničním obchodu, protože už nejsou přezraniční formality a také díky eh, národním vnitrostátním úpravám a také se lépe rozdělují zdroje, ať už kapitál nebo eh, pracovní síly, protože tento trh eh, nemá tedy eh, vnitřní hranice a mm, jak kapitál, tak pracovní síly se mohou přesovat podle potřeb. Snižuje se také náklad na finanční transakce. Někdy na základě nákladů některé podniky zavírají, ale je tu jakási vyvážená eh, eh, situace a můžeme říci, že eh, mm, v rámci vnitřního trhu převládá užitek nad nevýhodami. Jak velký je dopad jednotného trhu na růst? Mnohé studie se tímto zabývaly, prováděly Eh, takovou kontrolu eh, toho, jaký dopad má jednotný trh, buď ex ante nebo ex post. Zpráva Čekýnyho, jak už byla zde zmíněna, eh, tak odhadovala, že se bude jednat o nárůst HDP v EU 4,25% na 6,5%, ale v současné době už se odhaduje vyšší v těch nedávných studiích. Pokud se tady podíváme na tu tabulku, nemusíme to číst všechno, nicméně, když se podíváte na mm, na eh, naprosté zrušení eh, veškerých překážek v rámci EU, tak by to bylo 10 až 14 dlouhodobě. Nicméně je zajímavé si všimnout, eh, když se podíváme tady na ten další průsvitku, že analýzy ex post, ty retrospektivní, sledovaly jiné výsledky. Odhadovali totiž, že skutečný zisk nebo že tak bude nižší. A podívejte se na ta čísla, která jsme viděli. Eh, eh, původně se tedy odhadovalo 1% mezi lety 1992-96. Další odhad eh, se blížil dvěma procentům, ale to mělo být v dlouhodobějším období, už deset let. Takže tyto odhody jsou v podstatě konzistentní. A pokud se podíváme na tyto studie, celkového dopadu na růst evropského integračního procesu i v průběhu několika dekád, tak toto hodnocení se pohybovalo mezi dvěma, třemi až pěti procenty. To znamená, že tato čísla jsou eh, mnohem nižší než u těch odhadů ex ante pro vás jako politiky je důležité vědět, že tu jsou metodické problémy, pokud chcete, eh, pokud chcete eh, měřit dopad jednotného trhu na růst, protože eh, nemáte jak porovnat rozvoj s tím obdobím před jednotným trhem. To znamená, že si musíte vytvářet nějaké předpoklady o tom, jak by se bývala Evropská unie vyvíjela bez jednotného trhu což je samozřejmě určitá výzva a je to výzva zejména v mezinárodním prostředí, kde máme značnou úroveň globalizace, k níž eh, docházelo posledních 20 let a také eh, také VTO usiluje o snižování obchodních bariér eh, celkově, takže je tu tedy efekt evropské integrace, nicméně je těžko odečíst z toho ty vlivy mezinárodní, globální například v oblasti telekomunikací. Tam se úplně změnilo celé odvětví. Ten trh z 80. let vypadá úplně jinak, než vypadá současný trh s telekomunikacemi. Takže velice těžko tady můžeme přednášet nějaké odhady. Tato studie se tedy zaměří na statické údaje, jsou zde také dynamické údaje, kterých lze dosáhnout zvýšení produktivity, efektivity a ty se velice obtížně měří a ne pokaždé mohou tedy být začleněny. A také je zapotřebí mít na paměti, že u těch studií ex ante eh, je zapotřebí si vytvořit nějaký, nějakou hypotézu a uvažuje se o tom například, že nebudou žádné překážky, ale potom jednotlivé studie vycházejí z jednotlivých dopadů politik na eh, růst. Takže když se tedy pokusíme dát všechny údaje eh, dohromady, tak je tu velký potenciál, protože eh, jednotý trh skutečně podporuje růst a pracovní místa. A podívejme se na další aspekt o který jsme byli požádáni, abychom proskoumali, tak to je dopad ochrany spotřebitele na eh, a empowermentu na růst. Podívejme se tedy na tyto prvky. E, ochrana spotřebitele posiluje důvěru a podporuje tedy spotřebu a nákupy e, přes hranice, také silnější pozice e, spotřebitele napomáhá tomu, že podniky jsou pak více konkurenceschopné, protože spotřebitel může změnit poskytovatele a to všechno přispívá k růstu. Je efektivnější trh, pokud um, um, spotřebitel může na základě eh, informací přejít k jinému eh, dodavateli či poskytovateli. Je to ale mm, mm, málo empirických eh, důkazů, faktů, o které se můžeme opřít. Je tu nicméně jedno důležité číslo. Došlo k vypracování eh, takového mm, přehledu EU v roce 2010 a ten došel k tomu, eh, že že tu ekvivalent 0,4 HDP, což je Eh, údaj, který byl získán ex post u škody pro eh, spotřebitele. A nyní tedy tě, eh, ty hlavní iniciativy. My jsme se zabývali těmito hlavními iniciativy v naší studii tím způsobem, že nejdříve jsme se snažili popsat těchto sedm hlavních iniciativ, a zhrnout pokrok, pokrok kterého bylo dosaženo e, v dosahování cílu Evropy 2020. E, pro účely této studie jsme se zabývali jen e, třemi. Nicméně pak uvidíte mm, všech těch sedm zmíněných. Snažili jsme se identifikovat ty nejvýznamnější výsledky v průběhu sedmého funkčního období, které jsou relevantní pro jednotný trh a ochranu spotřebitele v těch eh, oblastech či odvětvích, která jsou mm, pokryta eh, těmito sedmi hlavními iniciativami. My jsme se snažili identifikovat klíčové výsledky. Tak bych to mohl shrnout. A následně jsme se zabývali tím, jaký dopad mají růst. Jen abych vám trochu ukázal, čím jsme se zabývali, například to je digitální agenda. Eh, zde v tabulce máte jednotlivé prvky, můžete si to eh, přečíst. Je, mm, jsou to opravdu eh, velice významné dopady u jednotlivých nařízení, o, jednotlivé, o jednotné europlatbě. To jsou tedy výsledky vnitřního trhu, související s těmi s, tou, s tím prvním hlavním úkolem, první hlavní činností v rámci Evropy 2020 došlo k dosažení velice dobrých výsledků. A ještě silně je to vidět, podíváme-li se průřezově na jednotlivé hlavní iniciativy. Eh, například to byla eh, směrnice o eh, spotřebitelských právech a směrnice ADR a další, jak to bylo tady v tabulce. Nyní jednotlivé indikátory pro digitální trh. Je tu podobná um, situace jako u těch výsledků, například u telekomunikací. Jsme viděli, že klesly zásadním způsobem ceny o 30 u um, elektronického obchodu. Uh, ta uh, část té evropské populace, která nakupuje online od jiných prodejců v EU, narostla 6,3 na 11 eh, Telekomunikace jsou jedním ze sektorů, které nejvíce se také eh, vyskytuje v souvislosti s oznamováním problémů a stížností a 44% Evropanů eh, nerado nakupuje přeshraničně zboží, protože má eh, obavy, to je tedy druhá stránka věci. Nicméně potenciální eh, příspěvek k růstu digitálního trhu je následující. To je ten základní mm, prvek, ke kterému jsme vždycky směřovali v naší studii a náš závěr tedy je, protože to je toto je velice důležitá oblast pro růst, tak jsme došli k odhadu, že to je 2 až 4 dodatečného HDP růstu HDP pro celou 27 eh, za léta 2010 až 2020. Eh, to by tedy tak platilo, pokud by byl dokončen jednotný digitální trh a e, mohlo by se takto získat 27 až 55 miliard ročně. Nyní předám slovo e, kolegovi, který bude pokračovat. E, děkuji, Franku. Myslím, že vzhledem k tomu, že máme málo času, můžeme přejít dál. Tady je další hlavní iniciativa a to je zdrojově efektivní Evropa. Tam jsme se zabývali prohloubením jednotného trhu a ochrany spotřebitele v oblasti energetiky tam se jedná především o přijetí třetího energetického balíčku a směrnice o obnovitelné eh, energii. Pak je to směrnice o energetické účinnosti. Došlo také k výsledkům dobrým, které se týkají dalších návrhů, jako návrh čtvrtého železničního balíčku, eh, potom aktualizace Single European Sky, eh, další je Blue Belt Package, který se vztahuje námořnímu sektoru a následně to je ještě nařízení o právech eh, eh, cestujících v letecké přepravě. Jaké tu máme tedy vybrané indikátory ohledně energetiky a dopravy? Viděli jsme, eh, jak můžeme změřit pokrok, například u velkého obchodu s elektřinou na elektrických trzích. Tam se snížila snížili mm, benchmarky z 35 na 45 v průběhu let 2008-2008. A e, ohledně letov, letecké přepravy vidíme, že e, letecká přeprava zaznamenala snížení cen e, výrazný od liberalizace trhu od 90. let. Následně u e, maloobchodního trhu s elektřinou jsme viděli, že narostly ceny o více 4 e, e, ročně mezi 2008 a 2012 v železniční přepravě v 16 z 25 členských států. Ehm, a nyní se podívejme na příspění k trhu, u energetických trhů. Ještě pár čísel, abyste si uvědomili ten potenciál u prohloubení jednotného trhu v elektrických energetického trhu. Kdyby byl plně liberalizován trh, tak by to znamenalo růst na 0,6-0,8 HDP v letech 2011 až 2012. A to by znamenalo, tedy kdyby ten trh byl plně integrován, tak by to znamenalo 30 miliard až 12,5 až 40 milionů ročně, co by se dalo eh, ušetřit ehm, kdyby byl skutečný společný trh pro obnovitelnou energii, tak by eh, se mohlo ušetřit 16 až 30 miliard ročně. A kdyby hm, zmizely regulované eh, ceny, tak eh, by se ušetřilo 9,5 miliard ročně v malobchodním sektoru. Co se týče dopravního sektoru, také vidíme některá čísla. Růst souvisí s prohlubováním vnitřního trhu, to je vidět u dopravy, u letecké přepravy například kde je to 1,8% návrh a 1,3% eh, nárůst v HDP EU 25 členských států EU eh, e mezi lety 2005-2025 eh, v, v nabídce a poptávce. A Ehm, aktualizace Single European Sky by mohla přinést 750 milionů ročně do roku 2020 a 900 milionů do roku 2030. V, železnic, v železničním sektoru by se dalo ušetřit 1 až 2 miliard ročně. Další liberalizací do roku 2034. Klíčové statistiky potenciálu. To bylo to předchozí průsvitka a teď tím jenom projedu. To je šestá hlavní iniciativa Detailněji se na to můžete podívat ve zprávě, nicméně máme málo času, takže to opravdu jen tak projdu a přeskočím k závěrům. Ale ještě před těmi závěry vám povím jednu věc. Všichni určitě eh, eh, Víte, že iniciativy, které jsou průřezové v jednotném trhu a ochraně spotřebitele, probíhají společně s těmi eh, hlavními iniciativami, těmi takzvanými flagship initiatives. A to je například Single Market Act 1 a 2 a e, spotřebitelská e, agenda. Já e, teď nepokrývám všechny tyto jednotlivé činnosti těmi hlavními iniciativami, ale teď se vrátím k těm závěrům a doporučením. Kam to všechno vedlo v naší studii? jaké jsme učinili závěry. Fakta ukazují, že došlo k velkým eh, pozitivním výsledkům v jednotném trhu a ochraně spotřebitele eh, v jednotlivých hlavních iniciativách, eh, v jiných více než v některých dalších zejména v digitálním eh, sektoru došlo k mnoha dobrým výsledkům, eh, také díky novým eh, situacím, například k ochraně údajů, ale také protože zde byly různé jiné výzvy, například způsobené dopadem konektivity, která je opravdu průřezová, má průřezový dopad. Došlo tedy ke snižování cen za transakci po celém vnitřním trhu. V mnoha oblastech eh, už došlo k tomu, že je tam eh, vytvořen komplexní právní eh, rámec. Pro zboží už to platí nějakou dobu, ale u mnoha síťových služeb se jedná o třetí či čtvrtou vlnu legislativy vnitřního trhu. A nyní zapotřebí se zaměřit na implementaci a prosazování. Závěry ukazují také, že v těch eh, hlavních iniciativách eh, ochrana spotřebitele mohla vést eh, k velkému nárůstu HDP nebo v úsporách, nicméně v dalších sektorech nebo oblastech, které nejsou explicitně nebo plně pokryty těmito hlavními iniciativami, například to jsou služby k nímž se mm, nevztahují konkrétní politické akce zaměřené na prohloubení jednotného trhu. Ať už je to v důsledku služeb, které spadají do e, směrnice o službách, ať už se jedná o finanční služby a podobně, tak e, tam může být situace různá. A toto je tedy e, souhrn potenciálu prohloubení jednotného trhu v jednotlivých Eh, hlavních iniciativách. Trh se zbožím má potenciál 2,2 až 8,8 nárůst HDP eh, EU, kdy se podaří plná integrace eh, na trhu se zbožím. V digitální oblasti je tu potenciál 2 až, 2 až 4 nárůstu HDP v EU, v dopravě 1,8 až 1,3 a v energetice Ehm, v, v je tam potenciál zejména u letecké dopravy, v se tam může být až 1,3% nárůstu HDP, potom je to energetika 0,6 a 0,8 a já jsem se nezmiňoval, kde 0,56% v, v energetickém trhu, možnost na nárůstu v případě určité liberalizace. My jsme nechtěli stanovit eh, nějaký žebříček, jenom ukázat nám možný eh, potenciál růstu. Toto jsou další oblasti, které nebyly plně nebo specificky pokryty těmi hlavními iniciativami, ať už to jsou tedy služby, kde je potenciální růst 2,6 eh, HDP. Od přijetí tedy směrnice o službách, pokud bude správně implementována, vzájemné uznávání eh, by znamenalo až 1,8% nárůst v HDP. Ve finanční oblasti ten potenciál 1,1 celkového nárůstu ročně. No, no je to přesně tak, že celkově to 1,1% anebo eh, ročně 0,025%. A to za plné integrace finančních trhů mezi lety 1999 a 2010. Takže to je jenom takový přehled. Pak tam mám ještě veřejné zakázky za uh, eh, 10 let. To všechno jsou akci související s prohlubováním vnitřního trhu. Co se doporučení týče, máme několik předběžných doporučení. Jasné je, že jednotný trh a ochrana spotřebitele a posílení úlohy spotřebitele by mělo pokračovat nadále být klíčovým nástrojem pro znovu nastartování ekonomického růstu v Evropské unii. V rámci střednědobé eh, revize eh, strategie Evropa 2020 neměly by se zanedbávat také jejich další eh, příspěvky jako nárůst důvěry spotřebitele a nárůst možnosti volby. Eh, je zapotřebí eh, klást mimořádný důraz na strategie a na ty hlavní iniciativy, které mohou eh, být takto pojímány v prioritních sektorech. tímto způsobem v těch prioritních sektorech nebo oblastech by uvolnili mm, potenciál k růstu. Eh, například tam, kde jsou eh, fakta dokazující, že eh, zrušení překážek přináší výrazný potenciál růstu. Například u služeb, které jsou pokryty směrnicí o službách, v energetice, přepravě, u kterých prohloubení jednotného trhu plně v kontextu těch um, Eh, těch hlavních iniciativ není zmíněno. Potom tu je další, třetí doporučení. V mnoha oblastech už byl vytvořen komplexní právní rámec. A je zapotřebí se nyní zaměřit na prosazování, na realizaci. A proto by eh, bylo zapotřebí plně využít ta doporučení jednotlivým státům, která vznikají z evropského semestru. A to eh, by se mělo prosazovat společně s dalším posilováním spolupráce mezi eh, vnitrostátními orgány, tak aby se dosáhlo koordinované činnosti na úrovni EU při prosazování eh, legislativy. Čtvrté doporučení spočívá v tom, a souvisí z předchozí prezentací, protože ono je obtížné přijít s jediným univerzálním eh, indikátorem eh, pro integraci trhu, ale bylo by dobré mít nějaký eh, hlavní cíl pro integraci vnitřního trhu ve strategii Evropa 2020, aby se dal měřit a zrychlovat pokrok podobně jak se používají agregované indikátory v jiných oblastech eh, nebo jednoduché indikátory, například poměr, eh, eh, poměr nákupů, které jsou prováděny přeshraničně. Páté doporučení je dodatečný Single Market Act, který by se zaměřoval na politické činnosti, a eh, odstraňování těch posledních bariér. Viděli jsme, eh, že hm, horizontální politické nástroje posilují eh, jednotný trh. A poslední bod se vztahuje k naší zkušenosti s vypracováním studie. Mnohé studie neobsahovaly metodologické vysvětlení toho, jak eh, byly použity indikátory a eh, co využili k tomu, aby eh, odhadli dopad. Pak ještě další doporučení, to je číslo 7. Není ještě úplně jasno, jak budou pokryty jednotlivé sektory nebo oblasti těmi těmi hlavními iniciativami a v jejich prezentaci. Například digitální agenda je takový dobrý příklad, eh, kde jsou jednotlivé činnosti uskupeny do pilířů a jsou připojeny k jednotlivým konkrétním indikátorům. Eh, následně tam, kde máme tyto údaje, můžeme měřit eh, dopad a pokrok, ke kterému došlo. Tam, kde je méně takovýchto údajů, už se to mm, měří hůře. Děkuji vám. Thank you. Any Děkujeme vám. Má někdo dotazy, komentáře z poslanců? Já bych si dovolila jednu poznámku k tomu návrhu ideálního indikátoru jednotného trhu, že by to mohlo být procento lidí, kteří nakupují přes hranice. Pakliže každé zboží, každá služba byla schodně dostupná se, a za stejnou cenou, za stejnou cenu se stejným množstvím voleb, nikdo by přes hranice nakupovat nic nemusel, takže i tento indikátor má své slabiny. A proto ten sektorální přístup, na který jsme se za, zaměřili a ty konkrétní akce, které bude potřeba podniknout, je e, něco, co zde zaznívá znovu a znovu. Takže skutečně univerzální řešení neexistuje a i tento indikátor by selhal, pakli, pakli, že by žádné překážky pro zboží a služby nebyly, protože nikdo by nekupoval za hranicemi to, co může koupit doma, že ano. Tak, nějaké další komentáře? Tady ještě Robert. Prezident. Eh, Děkuji vám, paní předsedkyně. To všechno je úžasné. Já jsem také vzděláním ekonom, takže mě toto všechno ohromně zajímá. Eh, abychom si to mm, řekli jasně všichni, tady se zabýváme vnitřním trhem eh, a jeho vývojem, nechceme jej brzdit, a tak dále. Základní otázka spočívá v tom, eh, například HDP eh, u dokončeného vnitřního trhu, eh, mm, jak ho můžete změřit, co by mohlo poskytnout v Evropě. Ale ono se to těžko počítá, jak to vysvětlit populaci. Potřebujeme Eh, potřebujeme to s něčím porovnat. Vypadá to totiž jako nějaký argument, který byl, eh, který byl poskytnout nějakými orgány z hůry a pak eh, lidé, kterým je to takto představeno a oni tomu nerozumí a nevěří tomu a je to jako kdybychom předně postavili čokoládový dort a, a řekli jim, e, tady máte dort, proč ho nechcete? A my jim říkáme, je tady, to, to vytvoří 6% růstu nebo 8% růstu. E, vy jste se zmiňovali také e, o dalších prvcích, a je to například obchodní výměna mezi Evropou a zámořským, zámořskou oblastí, za Atlantikem je zapotřebí podle mne ještě skompletovat eh, tyto indikátory, a ekonomicky řečeno, by to měly být disperzní indikátory, které by toto jasně objasnili, protože nestačí říct, ono to, eh, ono to vytvoří hodně růstu. Je třeba říci, že to vytvoří hodně růstu na více místech, všude, nejen v Evropské unii. Tam to může třeba pětiprocentní růst pro Evropskou unii. Znamená to tedy 5% pro všechny státy Evropské unie nebo jiné státy, některé státy budou mít víc než jiné? A také, co to znamená pro eh, veřejnost obecně, pro všechny občany. Uvedu příklad. Kdyby bylo více růstu na eh, vnitřním trhu, znamenalo by to snížení nezaměstnanosti, takže by například se snížila 90%, ale lidé, kteří stále ještě jsou na e, e, podpoře, znamenalo by to, že jsou definitivně ztraceni. E, znamená to tedy, že dosažení jednotného vnitřního trhu napomáhá soudržnosti společnosti a nejen tedy růstu HDP, eh, protože eh, pokud by růst HDP se měl projevit eh, na úkor soudržnosti, tak to nepomáhá. Je zapotřebí, abychom spojili tu vnitrostátní ekonomiku s prospěchem tedy pro všechny, s nárůstem pro všechny, ale současně si musíme udržet také pracovní místa, aby lidé neměli strach aby se nebáli, že kvůli takovéto, takovémuto směřování oni zůstanou ponecháni stranou. Pro společnost globálně, a například, protože to právě co my nazýváme tím, e, tím disperzním indikátorem, tak to je důležité, abychom měli ty globální indikátory. E, a pak tu jsou rozdíly mezi indikátory ex ante a ex post a e, i v rámci HDP, to, to je také zapotřebí změnit. Chcete se k tomu vyjádřit? Já myslím, že nikdo další se nehlásil. Máte tak nějak dvě minuty. E, jen velice stručně, paní předsedkyně. Zcela souhlasím, že dokonalý indikátor neexistuje. To byl i závěr předchozí prezentace ale mám jiný názor na to elektronické obchodování, protože když se podíváte na ty hlavní indikátory v současné strategii EU 2020, tak jsou snadno pochopitelné, ale e, přesto ani jeden z nich není ideální, takže e, svým způsobem by to nebylo nic nového. Konec konců prováděli jsme studii o elektronickém obchodu a možném dopadu na potenciál zvýšení blahobytu spotřebitelů přes hraničními nákupy a myslím si, že nesmíme podceňovat eh, dopad možnosti volby. Takže eh, v našich studiích, pokud vím, tak dvě třetiny těch výhod pocházely z většího spektra voleb. Eh, konec konců, kdyby všechno zboží bylo všude stejné, tak by to bylo nudné, že? Takže my chceme trh, kde je hodně možností a lidé budou mít možnost to zvláštní zboží ze Slovinska si objednat přímo ze Slovinska. Takže eh, tento indikátor má něco do sebe podle našeho názoru, proto e, jsme jej zmínili. Ale bez ohledu na to, jaký indikátor vybereme, když jenom řekneme, přidáme si sem další indikátor, který je viditelný, který nám řekne, že vnitřní trh je důležitý. K tomu druhému, co tady zaznělo, těch rozměrů, které jsou relevantní, jsou spousty. To je pravda. Je pravda, že trh nevždy funguje úplně stejně, ale prosíme o pochopení eh, ten úkol, který jsme dostali, byl zaměřit se na dopad na růst, takže jsme se na něj také zaměřili. Děkuji vám mnohokrát, že jste přišli, děkujeme vám za vaši zprávu. Eh, už se těšíme, až si ji přečteme a nějaké ty hospodářské výhody zužitkujeme. Tímto formálně končím dnešní schůzi. Další schůze bude 6. října v 15 hodin.